při písemné prohlášení 71 lomeno 2009, který předkládají poslankyně eh, eh, Elizabeth Lin, Michaela Tremopolusa, Livia Jaroka, Livia Joager Odenberg ve věci Eh, boje proti rakovině prsu v Evropské unii. Více než polovina poslanců to podepsali, proto v souladu s článkem 123 jednacího řádu bude eh, předána příslušným adresátům a zveřejněné ve znění, které bylo schválené během zasedání 24. února 2010. Jména signatářů budou uvedeny v protokolu ze zasedání. Chci se zeptat paní Lin, zda by se přijala se k tomu vyslovit. Prosím, paní Lin, máte slovo. Děkuji, chci jenom všem poděkovat za to, že podepsali tuto písemnou deklaraci 71 o rakovině prsu. Většina víte, že je to jedna z hlavních příčin úmrtí mezi u žen v létě 35 až 59 Evropské unie. Samozřejmě, že chceme, aby členské státy vytvořily celostátní screeningové programy a specializované jednotky pro screening na rakovinu prsu. Proto doufám, že podpis tohoto prohlášení bude dalším krokem na cestě k tomu, aby jsme zajistili eh, opatření po celé Evropské unii, abychom bojovali proti velice pochmurným důsledkům rakoviny prsu. Děkuji velice naší paní kolegyně a přeji vám, eh, pardon, děkuji vám všem, kdo jste toto usnesení podepsali. Během plenárního zasedání 17. prosince 2009 parlament eh, do právního výboru dal návrh na zrušení imu, po, po, imunity pana poslance Grbalského. Jedná se o návrh, který předložil advokát. V dopise z